So, liebe Kolleginnen und Takže, milé kolegyně, milí kolegové, prosím pěkně, posaďte se. Pokračujeme v našem zasedání. Tady je výsledek, počet těch, kteří volili. Sedm se třináct nevyplněné či neplatné lístky 69, odevzdaných hlasů 644, absolutní většina 323. Jiří Busek získal 555 hlasů. Milé kolegyně, milí kolegové, Milý pane předsedo Busku, gratuluji vám ke zvolení do funkce a přeji vám mnoho úspěchu. Auf Frau Eva Britt Svensson. Paní Eva Brit Svensson dostala 69 hlasů. Promiňte, 89 hlasů. Tím Jiří Busek získal absolutní většinu odevzdaných hlasů. A dovolte, abych to, co jsem se právě pokusil říci v polštině, řekl ještě jednou ve své mateřštině. Velice, velice srdečně gratuluji Jiřímu Buskovi k jeho přesvědčivému vítězství a přeji mu všechno nejlepší do této nádherné úlohy, kterou nyní převezme a dovolte, abych požádal Jiřího Buska, aby zasedl na místo předsedy. Děk, prosím pěkně Jiří Busku. Koleżanki i koledzy. Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za to, že jste mne zvolili předsedou Evropského parlamentu. Je to pro mne obrovská výzva a zároveň velká čest. Děkuji těm, kteří pro mne hlasovali. Učiním vše proto, abych vaši důvěru nesklamal. A ti z vás, kteří mne nevolili, vězte, že se vás budu snažit přesvědčit. Chci pracovat s vámi všemi, bez ohledu na vaše politické přesvědčení a počítám s vaší podporou. Děkuji také paní Svensen za to, že se účastnila těchto voleb a děkuji také za naši debatu. Mario Mauro a Graham Watson, tito dva kolegové, kandidovali